Mesdames, Messieurs, Dámy a pánové, je vous propose de commencer notre... Navrhuji, abychom zahájili naše jednání. Prosím vás, tište se. Kdokoliv chce pokračovat konverzaci, je požádán, aby laskavě provedl tuto konverzaci venku. Takže zahajuji naši interparlamentární konferenci a chtěl bych poděkovat panu předsedovi Van Rompojovi a panu Barozovi a také panu Gianni Pitelovi, který vás přivítá jménem Evropského parlamentu. A chtěl bych také přivítat všechny členy národních parlamentů a také kolegy Evropského parlamentu, kteří souhlasili s tím, že se budou podílet na této meziparlamentní konferenci, která je premiérou. Evropský parlament v prosinci minulého roku rozhodl, že navrhne doplnit nový postup, kterému se říká Evropský semestr, tak, že bude organizovat setkání mezi zástupci všech národních parlamentů všech příslušných výborů, kterých se týká ekonomická, sociální, rozpočtová politika. Konkrétně v rámci Evropského parlamentu se jedná o ekonomický výbor, který bere paní Bols, paní Perez vede výbor Omplua a já mám tu čest, že předsedám rozpočtovému výboru tyto tři výbory Mají tu čest, že přizvali eh, svoje kolegy z národních parlamentů, aby se zúčastnili tohoto setkání, které je výměnou názorů. A určitým způsobem předznamenává toto setkání postup, který je uveden v článku 13 nové rozpočtové smlouvy, podle kterého se stanovuje, že musí docházet ke koordinaci ekonomické a rozpočtové politiky signatářských států a že tato koordinace může být doprovázena parlamentní rozpravou. Krize ukázala, že už není možné vnímat rozpočtovou politiku a rozpočtové politiky v množném čísle izolovaně, každý sám pro sebe. A tato krize také ukázala, že není možné mít trvalou politickou efektivní smlouvu na úrovni představitelů eh, Evropské rady nebo států eurozóny, pokud zde není zajištěna parlamentní podpora a parlamentní diskuze. Vím, že pan předseda Herman Van Rompuy a také pan Barozo v tomto smyslu předložili konkrétní návrhy. Toto odpoledne Začneme tím, že budeme mít plenární zasedání, během kterého budou hovořit eh, předsedové těchto uvedených tří institucí. A po jejich úvodním slovu budeme mít eh, část pro otázky odpovědi. Pan Van Rompuy musí odejít v 16 hodin, takže bude odpovídat jako první. A v druhé části dnešního odpoledne se rozdělíme do dvou workshopů. Jeden bude věnován eh, rozpočtové disciplíně, druhý se bude zabývat podporou růstu. Budeme mít také pracovní večeři. Bude mu předsedat pan Schulz, předseda Evropského parlamentu. A zítra budeme mít opět plenární zasedání a podíváme se na to, jakým způsobem na základě nové smlouvy bude možné uplatnit nové právní, politické, pracovní nástroje ve prospěch ekonomického oživení v Evropě a jak připravit situaci po krizi. Ještě jednou vám děkuji a předávám slovo panu Pitelovi, místopředsedovi Evropského parlamentu, který zde zastupuje pana Šulce. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl jménem pana předsedy Šulce přivítat všechny účastníky. Vítám vás také osobně. Vítám eh, pana Van Rompoje, předsedu Evropské rady, dále pana Barozo, předsedu Evropské komise. Pan Schulz zde není eh, z toho důvodu, eh, že se musí účastnit dalších jiných jednání. Ve světle vývoje ekonomické krize a současných událostí setkání, kterého jsme dnes svědky, je velice důležité. Dává nám možnost nám, členům Evropského parlamentu a členům a zástupcům národních parlamentů a také zástupcům Rady a komise možnost společně hovořit o ekonomické koordinaci v Evropě hovořit o dosažených zkušenostech a také o chybách, kterým došlo během prvních let fungování eh, měnové a politické unie a také to bude možnost hovořit o pochybeních v rámci této krize. Je tedy nutné v tomto světle zajistit mnohem účinnější zprávu ekonomických záležitostí v EU. Evropský semestr je tou správnou cestou. Je to ta cesta, kterou se musíme dát, abychom dosáhli stanovených cílů. Mám na mysli zvláště eh, země eurozóny, které mají společnou odpovědnost. Dnešní diskuze nám umožní hovořit o dvou hlavních politických problémech. Především o nutnosti zajistit demokratickou legitimitu tohoto procesu. Jinak řečeno, abych byl zcela jasný, to znamená, že Evropský parlament a národní parlamenty nemohou být vyloučeni z rozhodování ohledně zprávy ekonomických záležitostí. Za druhé, je nutné zajistit účinnou koordinaci a nikoli e, byrokracii. Evropský parlament neskrýval svoji nespokojenost z hlediska rady, která přijala určitá protikrizová upatření, která se opírala o snižování deficitu, ale která se velmi málo opírala o podporu růstu. E, tato opatření se spíše opírala o rozpočtovou disciplínu a velmi málo se tam hovořilo o nástrojích, které by umožnily díky investicím oživit ekonomiku v Evropě. Pan Van Rompuy a pan Barozo jsou zde a já jim chci říci, že realita ukazuje, že ekonomika prožívá horší depresi, než se počítalo. Platí to pro Řecko, Itálii a Portugalsko. Je tedy nutné, aby Evropský parlament a národní parlamenty se více účastnili evropského semestru a reagovali na nezbytnost zajistit demokratickou legitimitu. Dále musíme také navrhnout Eh, východiska z této krize, která budou více společná, efektivnější. Musíme eh, se soustředit na evropský semestr, který má být výsledkem skutečné politické diskuze. A místem, které je vhodné pro tuto diskuze, je právě Evropský parlament. Musíme zajistit ekonomické oživení v této chovlostivé situaci. Je jisté, že musíme udělat pořádek v účtech, ale zároveň musíme mít ambiciozní politiku a musíme sledovat cíle, které jsou eh, velmi dalekosáhlé. A proto musíme zajistit, aby národní politiky a cíle, které jsou eh, zakotveny v národních programech, byly eh, uplatňovány na odpovídající úrovni, tak, aby bylo možné dosáhnout těch hlavních cílů v rámci strategie Evropy 2020. Eh, Je nutné, aby Evropská komise přesně zmapovala země, které se nevyvíjejí ve smyslu harmonizace vnitřního trhu. Evropská komise musí, opatřit, eh, musí zajistit opatření, která by zajistila, že sektor energie, transportu a také mm, digitální ekonomiky se rozvíjely. Je tedy nezbytné mít eh, závazné mechanismy, eh, nové zdroje, mám na mysli zvláště zdanění finančních transakcí. Pane Van Rompuy, pane Barozo, drazí kolegové, pane Lamassur, musíme pracovat společně tak, abychom byli schopni reagovat na výzvy, kterým čelí eurozóna a Evropská unie. Eh, musíme vycházet z ekonomických údajů, které nás vedou k tomu, že je nezbytné rychle změnit naše programy a rozhodněji se musíme zaměřit na podporu růstu. Doufám, že dopis, který byl podepsán 12 představiteli evropských států, který byl poslán vám, pane Van Rompuy, doufám, že to bude první krok správným novým směrem. Děkuji vám a přeji vám mnoho úspěchů v vaší práci. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych oznámit všem účastníkům, že pokud by chtěli položit otázky, předsedovi a účastníkům panelu. Měli by to učinit písemně. My jsme vám na stoli rozdali formuláře. Někteří z vás je již vyplnili, tak abychom mohli poté dobře zorganizovat diskuzi. A prosím, aby každý se omezil na tři minuty ve svém vystoupení. A nyní bude hovořit pan Van Rompuy. Máte slovo. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo Evropského parlamentu, vážení poslanci Evropských Evropského parlamentu a národních parlamentů. Je mi velkým potěšením, že mohu říct několik slov na této důležité akci. Vaše dnešní a zítřejší setkání je samo o sobě známkou toho, že doba se mění. Ukazuje to, že evropská a národní politika jsou stále více provázané. Když to teď trošičku přeženu, Dřív Evropské společenství existovalo na jedné planetě a národní politiky na 6, 9, 12, 15 dalších planetách. S tím už je konec. Krize státního dluhu, ačkoliv je bolestná a obtížná, ukazuje, že Unie to jsme my. Tady a teď. V každodenním životě každého člověka. Evropa není nějaká skvělá abstraktní myšlenka pro budoucnost. Ne. Je to naše každodenní zkušenost. Naše vzájemná závislost je jasnější než kdy dříve. A to též platí pro společnou odpovědnost. Společnou odpovědnost vlád a institucí překonat krizi. A také odpovědnost národních parlamentů. Od začátku řecké krize události vynutily taková zásadní rozhodnutí, že národní vůdci museli zakročit společně. Národní vlády a národní parlamenty se také více než dřív zapojili do každodenního života eurozóny. Při vydávání posledního řeckého balíčku jde a šlo o peníze národních daňových poplatníků. A vzhledem k tomu, že ústřední evropský rozpočet je poměrně omezený, toto byla jediná možnost, jak to udělat. A celou dobu evropské instituce hrály zásadní roli. Rozhodujícím způsobem se projevil parlament, když stál na svém, pokud šlo o balíček Sixpack. Rozhodnutí jednoho parlamentu, ať je to v Německu, nebo v Irsku, nebo na Slovensku, nebo v Portugalsku, sledují všichni v celé Evropě. Možná ne formálně, ale nejmenším z politického hlediska se naše národní parlamenty jakýmsi způsobem staly institucemi evropskými. Znamená to politickou provázanost. Rozhodnutí jednoho má vliv na všechny ostatní. Fiskální nezodpovědnost ohrozila eurozónu a nedostatek solidarity mohl vést k témuž výsledku. Dlužnické i věřitelské země musí spolupracovat. A obecně také ekonomiky zemí, které jsou mimo eurozónu, závisí na eurozóně. Vytváříme společný projekt, zvlášť ti, kdo jsou v eurozóně. Přestože rozhodnutí se přijímají na národní úrovni. jak k tomu všemu došlo. Někdo by řekl s pohrdáním, že národní vůdci jednali v zájmu evropských statků, evropského dobra jen pod tlakem událostí, ne z vnitřního přesvědčení. Ale tlak událostí může být také velice účinný. Myšlenkami se mohou řídit, skutečnost je něco naučí. Napadají mě dva důvody, proč se museli národní uci spojit. Za prvé, jak už jsem říkal, jde o hodně peněz. Krize veřejného dluhu, stejně jako bankovní krize v roce 2008, vyžaduje peníze daňových poplatníků, ať už je to formou půjček nebo záruk. Vzhledem k tomu, že ústřední rozpočet EU je poměrně malý, je to asi 1% HDP, Evropské instituce jako takové nemohou jednat rozhodným způsobem sami. A proto je zásadní, aby zasáhly i členské státy. A jde o takové částky, je to 500 miliard, neboli více než 5 HDP eurozóny, že v jednotlivých zemích může být takové rozhodnutí přijato pouze na nejvyšší politické úrovni. Řada premiérů byla přednost tomu, aby takovéto záležitosti zůstaly v rukou jejich ministerstve financí. Nicméně je skutečností, že potřebujeme peníze jednotlivých států. Za druhé, v době krize jsme dospěli k limitům, pokud jde o pravomoci svěřené jednotlivým institucím. Jakmile vstupujeme na neznámé území, je třeba stanovit nová pravidla. Evropská rada, která združuje 27 hlav vlád a států, Evropská komise a předseda Evropské rady, mají všechny předpoklady pro to, aby se hrali svou roli. Ne každý je s touto situací spokojený. Někteří političtí aktéři mají pocit, že stojí stranou. Někdo říká, že jsme opustili tradiční komunitární metodu. Já na to mám trošku vyváženější názor. V posledních dvou letech jsme se snažili zajistit, že instituce Evropy se budou schopni vypořádat s touto novou vzájemnou provázaností. A i kdybychom měli z části jít mezivládní cestou, to, co jsme zatím dělali, paradoxně vytvořilo silnější ústřední instituce. Uvedu vám několik příkladů. Komise obdržela nevýdané dozorčí pravomoci. Soudní dvůr bude mít eh, pod kontrolou transpozici těch dluhové brzdy. Máme balíček Sixpack, který je páteří celé této akce. V nedávné době se Unie pokusila zajistit lepší zprávu a pracovní skupina, které jsem předsedal v otázkách hospodářské zprávy, toho paktu pro euro, já jsem se snažil společně s předsedou Evropské komise a s komisí zařadit ten výsledek do běžného rámce EU. Pokud je o rozpočtové politiky, každý dnes uznává, že je to věc společného zájmu. My jsme se snažili přizpůsobit legislativu a principy. Rozdělení práce, činností je velmi choulostivé. Členské státy stanoví na úrovni EU, jaká bude výše a rozhodují, jak tyto prostředky využít. A znamená to, že národní parlamenty si zachovají rozpočtovou suverenitu, pokud národní politiky neohrozí finanční stabilitu, stabilitu celku. Aby se tomu zabránilo, země, které mají nadměrný deficit, uzavřou smlouvu s komisí, aby snížili deficit pod ten 3% strop. Nicméně národní politici jsou poněkud nesví z toho, jaké nové úkoly má EU, ale události v ne- z nedávné doby ukazují, že každá část vnitrostátní politiky může mít evropský rozměr. Každý národní poslanec by se proto měl zajímat o to, jak to vidí poslanci v parlamentu i v dalších členských státech. Poslanec Bundestagu jenom získá tím, že bude mluvit, dejme tomu, s italský nebo slovinskými kolegy a naopak. Nová fiskální smlouva, jak říkal pan předseda, zavádí také setkání rozpočtových výborů národních parlamentů v rámci Evropského parlamentu. Přestože toto fórum nerozhoduje, je to fórum důležité, protože je to fórum pro změnu. Otevírá nám oči. Já mám pocit, že je v zájmu každého a také v zájmu Evropského parlamentu, aby toto fórum fungovalo. Jako člověk zvenčí mám občas dojem, že Evropský parlament a národní parlamenty žijí v různých světech. Jeden neustále žádá větší integraci a ti ostatní se zaměřují na domácí otázky a šlapou na brzdu. A proto je důležité, abychom pochopili, jak se na věci navzájem díváme. Letos už po druhé probíhá evropský semestr, ale od Loňska už byl hodně posílen. Základní kalendář zůstává stejný. Na základě každoročního růstu průzkumu komise tentokrát z listopadu 2011, prostřednictvím národních reformních programů i ostatních programů, a to do červnové eh, rady, Evropské rady, která ho uzavře. I naše nástroje byly posíleny, zejména díky tomu, že vstoupil v platnost tzv. balíček Sixpack pro rozpočtový a makroekonomický dozor. Chtěl bych zdůraznit, že to neplatí ve stejné míře pro ty, kdo nejsou členy eurozóny. Na ně se nové sankce nevztahují. Jak víte, Evropská komise teď sleduje rozpočtové cykly těch zemí eurozóny, které mají nadměrný eh, deficit. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a umožňuje vám, národním parlamentům, vést lepší dialog s vašimi vlastními vládami. V rámci evropského semestru Komise také posuzuje makroekonomické politiky nad rámec fiskálních otázek. Nedávno například rozhodla, že bude podávat další zprávy o 12 zemích, včetně těch zemí, které mají nadbytky. Pokud je třeba o bilance, jedná se například o Švédsko nebo Nizozemsko. Rada může dávat doporučení členským státům, aby nerovnováhu napravili a pokud doporučení nebudou realizována, budou následovat sankce. Opakuji. V tomto novém způsobu práce se odráží nová politická realita Evropy po krizi. Povědomí o tom, že co se stalo v jedné zemi, má vliv i na sousedy, zejména v eurozóně. Může jít o rozpočtový deficit, ale také o ekonomické reformy, například na trhu práce, a to má potom obrovský vliv na zbytek Evropy. Komise a další členské státy eurozóny je třeba konzultovat před přijetím závažných fiskálních nebo ekonomických monetárních politik, které mohou mít dopad na ostatní, aby bylo možné posoudit takový dopad pro eurozónu jako takovou. Tuto vzájemnou provázanost mohu shrnout slovy všichni za jednoho, jeden za všechny. Parlamenty se musí přizpůsobit této nové situaci. Někde lidé říkají, že přijímáme rozhodnutí za zavřenými dveřmi. Já myslím, že žádná vláda nebo žádná správní rada by nepřijímala zásadní rozhodnutí se zapnutými kamerami. Ale tato rozhodnutí přijímáme až poté, co si důkladně vyslechneme všechna stanoviska. Na zasedáních Evropské rady pocitujeme za stolem přítomnost našich parlamentů, které zastupujeme. Nejenom nasloucháme předsedovi Evropského parlamentu na počátku každého našeho zasedání, jeden z našich kolegů předseda Barroso je přímo odpovědný parlamentu. A v celé řadě vašich diskuzí se odkazuje na stanovisko národních parlamentů a na jejich právo obhajovat určité změny. V tomto ohledu, vážení kolegové, mám někdy pocit, že jsem jediný v místnosti, který nemá žádný parlament. Dlouho jsem byl voleným politikem, byl jsem předsedou Národního parlamentu a opravdu mi to chybí. Samozřejmě mám voliče, ale těch je pouze 27, kteří jsou sami o sobě demokraticky zvolení. Vážení poslanci, 60 let integrace znamená, že Evropu nebudujeme tím, že rozpouštíme členské státy, ale naopak je stále více pevněji spojujeme. Je to pomalý proces, někdy je potřeba náhle zatlačit, a v této krizi jsme dospěli na úplně novou úroveň spolupráce. Jedná se o jakési vnitrostátní záležitosti Evropy. Evropa je dnes vnitropolitickou záležitostí. A proto je tak důležité, abychom vedli takový dialog jako dnes. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že po tomto setkání, pokud jste mohl dovolit, tak už nebudete cítit takový, takovou frustraci. Máte tu před sebou parlament, který tu je jenom pro vás. A nyní dávám slovo panu předsedovi Evropské komise, Jose Manuel Barroso. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo Evropského parlamentu, předsedo Evropské rady, předsedové, vážení poslanci. Jsem rád mezi vámi na zahájení této meziparlamentní rozpravy o evropském semestru a vřele vítám iniciativu Evropského parlamentu uspořádat toto setkání. A jsem zejména rád, že mám možnost si měnit názory také se zástupci národních parlamentů, kteří tím, že realizují reformy v terénu, sehrávají klíčovou úlohu v celém procesu. Meziparlamentní diskuse je příkladou evropské demokracie v akci. A myslím, že je zásadní pro posílení evropské demokracie tím, že posílíme vztah mezi národními demokratickými procesy a evropským demokratickým procesem. Evropský semestr je cestou, jak předjímat a bránit nebezpečné ekonomické nerovnováze, která se může přelít do jednotlivých zemí a je to zásadní součást našeho globálního přístupu k řešení krize a práci pro udržitelný rozvoj. A tentokrát je naše setkání klíčové, protože zajišťuje demokratickou legitimitu. Chci se soustředit na tři věci. Za prvé, význam semestru naší reakci na ekonomickou krizi. Za druhé, jak semestr může zabránit budoucím krizím. A konečně chtěl bych zmínit některé kroky, které můžete všichni podniknout, abyste maximalizovali a zlepšili tento proces, jak pokud jde o jeho ekonomické, tak demokratické prvky. Za prvé, evropský, účel evropského semestru má posílit koordinaci mezi rozpočtovými a strukturálními politikami členských států, které jsou ve stádiu příprav, tak, abychom zaznamenali nekonzistence a rodící se nerovnováhy. Pan, pan Rompuy to vysvětlil velmi kvalitně, takže to mohl rychle přejít. Komise nastartovala tento druhý semestr již v listopadu loňského roku procesem ročního průzkumu růstu pro rok 2012. Stanovali jsme pět priorit pro posílení růstu a konkurenceschopnosti. Řešíme nezaměstnanost a podporujeme konkurenceschopnost. A to bylo podpořeno ministry financí a ministry zaměstnanosti na jejich radách. Ve se sejdou hlavy států a předsedové vlád zde v Bruselu se mnou a samozřejmě pod eh, předsednictvím předsedy Evropské rady, aby tyto výzvy projednali. A také způsob, jak je řešit. A to zahájí další fázi evropského semestru, kdy zást Členské státy budou předkládat své národní reformní programy. Aniž bych zabíhal do podrobností, chci říct si toto. Semestr je proces vzájemné podpory, vzájemného informování a praktických pokynů a postupů, které mají být eh, zcela konkrétní. Chci uvést některá řešení a podporu, kterou mysli. Neustále vedení během procesu ze strany komise i ze strany rady, protože ty problémy jsou společné a mají dopady, které jsou také společné pro celou Evropskou unii. Například na našich jednáních, kdy každý členský stát sleduje cíle na doporučení. Mám také na mysli akční týmy komise, které jsou vyslány do osmi členských států, kde ty problémy jsou nejhorší, pokud jde o nezaměstnanost mládeže. A Řeší se také, jak využít tedy a čerpat nevyčerpané strukturální fondy. Takže se nejedná o klasické formy makroekonomického dohledu, ale jde o skutečný dialog, o skutečnou interakci o ekonomické politice. Jak se vrátit k udržitelnému růstu? Kromě toho, propojením semestru a širší struktury ekonomické zprávy v Evropě a strategie 2020 pro růst, chceme poskytnout nezbytnou stabilitu pro obnovení důvěry. Samozřejmě bez důvěry žádného růstu nebude a krize nebude moci být řešena. Takže potřebujeme udržitelný růst, protože političtí vedoucí představitelé musí tlumit sociální dopady bolestivých reform, které probíhají v řadě z našich členských států. A také, kromě, musí zajistit sociální přijatelnost i politickou průchodnost těchto velmi ambiciozních programů. A proto zdůrazňuji, musíme hovořit jasně o cílech. Ten cíl je růst. Fiskální konsolidace není cílem sama o sobě. A je důležité, aby občané Evropy věděli, o cílech, které společně sledujeme těmito reformami, a aby chápali, k čemu jsou všechny ty oběti. A kromě toho, aby ty oběti byly rozděleny spravedlivě a aby se nezatěžovaly stále ty nejzranitelnější části společnosti. A tím se dostávám k druhé věci. Jak může Evropský semestr zabránit krizím do budoucnosti? Pokud tu jeden závěr, tak ten by měl být vyvozen z krize. Naše ekonomiky jsou propojeny celá bezvýhradně. A to a tedy to, co se děje v jedné zemi, má, může mít multiplikační efekt jinde. A svět skutečně pozoruje, co se děje v eurozóně a v Evropské unii. A to ukazuje na vysokou míru provázanosti, která a vzájemné závislosti, která existuje v celostové ekonomice. Vybudování solidního vnitřního trhu znamená umocnit náš ekonomický potenciál a bez tohoto vnitřního trhu by krize byla ještě horší, ale tento otevřený ekonomický model, který nám poskytl tak velký prospěch, také vyžaduje vyšší míru odpovědnosti a je klíčové, abychom zlepšili náš systém včasného varování, právě abychom mohli zabránit tomu, efektu přelivu, který jsme zaznamenali v roce 2008. Ale národní rozpočtová rozhodnutí jsou v odpovědnosti národních parlamentů a tomu tak bude i nadále. A to je zcela evidentní, pokud jde o demokracii a oddělení moci. Ale účelem semestru je vytvořit platformu, kdy potenciální slabiny a hrozby jsou zaznamenány včas a také spolu s adekvátními relevantními informacemi. A pokud budeme mít více informací na evropské úrovni, také budeme moci přispívat k rozhodování na úrovni národní. A to může být významným nástrojem, abychom zabránili nerovnováze a zabránili také nevítaným vedlejším účinkům. Pokud jde o evropskou kontrolu národních plánů, nezapomínejme, že Každé z našich ekonomických a rozpočtových rozhodnutí je bedlivě pozorováno subjekty trhu a vnějšími pozorovateli. A poku, neměli bychom platit cenu za ignorování toho. Musíme využít evropský semestr a být schopni splnit záměry obnovení růstu v Evropě. Za třetí, pokud má semestr úspěšně přispět těmto cílům, musí dojít k podpoře cyklu. Nesmí to být pouze od zhora dolů. A musí to fungovat s podporou veškerých aktérů a všech úrovní. Proto vřele vítám zkušenosti volených představitelů a také vítám zprávy, které byly předloženy na plénu Evropského parlamentu v únoru během prvního evropského semestru. A byl jsem povzbuzen konvergencí mezi našimi institucemi. Komise uznává, že je tu prostor, prostor pro zdokonalení ve všech fázích cyklu. Například eh, jsme posunuli eh, AGS na listopad loňského roku. A celý proces je tedy posunut ku předu. Je tu také prostor pro zdokonalení vytvářením strukturálních opatření v terénu, které jsou, která jsou klíčová pro získání konkurenceschopnosti zpět. Došlo k obrovskému úsilí v Evropské unii. A chci vyzdvihnout odvážné reformy v některých zemích. A chci také zmínit eh, nedostatek pokroku v některých oblastech. Došlo k pokroku ve fiskální konsolidaci. Některé reformy stále zaostávají, zejména v oblasti daňových reform, penzijních reform, reform trhu práce a otevření sektoru služeb a maloobchodu. A to jsou oblasti, na které se soustředí komise a rada v jednotlivých konkrétních doporučeních pro jednotlivé členské státy. Tyto reformy mohou být velmi citlivé, ale jsou nezbytné pro obnovení růstu a konkurenceschopnosti. A spolehám na vás, že budete trvat na vysoké míře ambicioznosti a budete se snažit, aby semestr byl co nejúspěšnější. Je třeba, aby došlo také k upřímné rozpravě ve vašich zemích o potřebě reform v Evropě a o dopadu nedostatku konkurenceschopnosti v globalizovaném světě. Je to klíčové pro úspěšnost těchto snah, zejména pokud je o strategii Evropa 2020, aby došlo k přivlastnění si reform na národní úrovni a nejen ze strany parlamentu, ale také sociálních partnerů a regionu. Tady je třeba udělat více, protože, jak to zdůraznil předseda Evropské rady, je tu někdy naprosté oddělení a já se toho také obávám mezi tím, co slyšíme od toho, co říkají předsedové vlád a hlavy států tady v Bruselu a to, co tvrdí doma. Je třeba vysvětlovat, jak spolupracovat, jak překonávat bariéry a překážky a jak využívat veškeré výhody evropské integrace, abychom vytvořili udržitelný růst vytvářející pracovní místa. Na příští Evropské radě budeme o tom jednat. Vyslechneme, jak, v, jak tedy přijmout návrhy týkající se tzv. projektových obligací. A jak budeme schopni spolupracovat s Evropskou investiční bankou a se soukromým sektorem, abychom mohli více investovat, například do infrastruktury, kde dochází k propojení mezi digitálními sítěmi, dopravou, telekomunikacemi. A růst se netýká pouze reform, ale také je třeba se zabývat adekvátní úrovní investic a způsoby, jak tlumit negativní dopady a ze sociálního hlediska tedy dopad některých opatření. Dámy a pánové, skončím těmito poznámkami. V jednom procesu se setkává několik významných prvků a zde vidíme vlastně součinnost obrovského potenciálu, který zde existuje. Jsem přesvědčen, že evropský semestr může být skutečně vítěznou kombinací kdy bude zapojena národní úroveň, evropská úroveň a kdy zajistíme krátkodobě stabilitu a podpoříme střednědobě a dlouhodobě udržitelný růst. A tyto nástroje, tyto formy vědomostí nám dají skutečné možnosti, aby náš budoucí růst byl výraznější v budoucnosti. Je třeba synchronizovat tyto nástroje a optimálně využívat. A je třeba také posílit vazbu mezi evropskou a národní dimenzí v oblasti rozpočtového rozhodování. A to může představovat výrazný krok kupředu v evropské spolupráci. Máte povinnost být stejně ambiciózní při posilování demokracie, kdy demokratická legitimita je významná. A dnešní setkání je skutečně v tomto směru klíčové a přeji vám mnoho úspěchů a těším se na výsledky tohoto demokratického jednání. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Evropské komise. Nyní přejdeme na diskuzi. A vzhledem k tomu, že pan předseda Van Rompuy nás má opustit za několik minut, navrhuji, abychom nejdříve položili tři otázky, na které odpoví pan Van Rompuy. A pak vystoupí další účastníci, kterých je relativně hodně. Prosil bych abyste byli disciplinovaní a nepřesáhli dvě, tři minuty maximálně ve vašem vystoupení. První řečník bude pan předseda Marini, předseda finančního výboru francouzského senátu. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedové, drazí kolegové, Toto zasedání možná přeznamenává aplikaci článku 13 budoucí smlouvy. Bylo by možné, abyste nám řekli, jakou vizi máte ohledně těchto pravidelných setkání? Bude to informační, jednoduché setkání, nebo zde budeme pouze konstatovat to, co se odehrálo, nebo to bude místo mm, odbornějších eh, kontaktů, bude to možnost vytvářet pracovní skupiny, prohloubit eh, problematiku. Myslím si, že my všichni mm, očekáváme toto opřesnění informací. Co se týče metodiky, pojmů a koncepcí, které jsou používány v rámci evropského semestru, my všichni v našich národních parlamentech konstatujeme, že tyto koncepce jsou čím dál složitější a vyžadují makroekonomickou analýzu, která je také čím dál více složitější. A to pochopitelně nás vede k tomu, že vytváříme jakési nezávislé rozpočtové výbory v rámci státu. Já jsem si často kladl otázku, proč na komunitární úrovni se neuvažuje o tomto přístupu. Uvedu dva příklady. Co se týče strukturálního salda, které vyžaduje posouzení ekonomického cyklu. A toto saldo eh, také vede k tomu, že je nutné přistoupit ke korekcím. Nebyli bychom v lepší situaci, a mm, nevyvolali bychom větší pocit spravedlnosti, kdyby tato čísla byla sestavována jedinou komisí, tedy pokud by zde byla neutrální vnější expertíza. A poslední aspekt. Když si přečeštu, že se zde píše zpráva komise ze 14. února z hlediska takzvaného výstražného mechanismu a tak dále. Já stejně jako ostatní pozorovatelé se domnívám, že co se týče běžního, běžného přebytku a pokud se zde stanoví 6 bodů HDP z hlediska tohoto vnějšího přebytku, tak to bylo zvláště e, užitečné, protože Německo má běžný přebytek ve výši 5,9 To je samozřejmě e, tak trochu ironická otázka, omlouvám se za to. Nicméně Jde o to, abychom se snažili o spravedlnost a abychom eh, měli neutrální reference, neutrální expertízu, která by se dala používat jednotlivými účastníky bez nějakého mm, podezření a které by byly přijímány jako samozřejmost. Děkuji, pane Mariny. Jsem si jist, že naši dva předsedové budou rádi odpovídat na tuto otázku. A nyní bude hovořit paní Miriel Gerkens, předsedkyně finančního výboru a rozpočtového výboru Belgické komory. Jsem samozřejmě velice ráda, že se koná toto meziparlamentní zasedání a že je zde mezi námi pan Van Rompuy a pan Barozo. A doufám skutečně, že výsledky naší práce najdou odezvu v legislativě a v komunikaci budoucnosti. Chtěla bych upozornit eh, na něco zvláště pana Van Rompoje. Ten jistě pochopí ten důvod. Co se týče evropského semestru, víte, že Sixpack už vstoupil platnost a Tupac se zatím vyjednává. Chtěla bych vás upozornit na harmonogram, s kterým se počítá v návrhu nařízení, které by mělo mm, zakotvit eh, sledování těchto rozpočtových plánů. Ve federálních státech, jako je Belgie, víte, že tyto harmonogramy se velice obtížně dodržují, protože eh, musí eh, zapadat eh, do opětovného vyjednávání těchto úprav v rámci jednotlivých součástí této federace. Takže jsem vás chtěla upozornit na tuto problematiku federativních států. Ještě bych chtěla hovořit o první zprávě, kterou 14. února vydala komise ohledně výstražného mechanismu, který by měl zmapovat makroekonomická rizika v těch členských státech. My se domníváme, že je dosti překvapivé, že na rozdíl od nařízení, o které se opírá tato zpráva, komise zde vychází eh, z porovnání konkurenceschopnosti a nákladů a nikdy nehovoří například o výzkumu a vývoji nebo o vývoji cen energetiky. To představuje 400 miliard euro ročně. A to jsou důležité faktory z hlediska konkurenceschopnosti podniků a zátěže domácnosti. Také e, zaměstnanost e, a trh práce je dán stranou. Víte, že ve státech, v některých státech je vysoká nezaměstnanost a může to být zdrojem e, makroekonomické nerovnováhy. To tež platí pro chudobu. Jako členové parlamentu, i když Komise se zavázala, že bude postupovat také z hlediska nadměrných přebytků. Litujeme, že zde došlo k změnám z hlediska stropu v případě těchto eh, nadměrných přebytků, eh, které mohou případně eh, vést také k nerovnováze v EU, zvláště z hlediska umírněného růstu mest. Chtěla bych vyjádřit také své znepokojení z hlediska pojímání evropského semestru a jeho vývoje. Původně šlo o to, aby se každým rokem posuzoval růst, o který se eh, bude opírat strategie 2020. Vidíme, že tato strategie měla být rozvíjena v rámci této iniciativy a přestože došlo k různým sdělením v tomto duchu ze strany komise, že se to zařadí do evropského semestru. Nenacházíme tam tuto zmínku. Hovoří se o tom, že se budou definovat hlavní směry a ukazatele z hlediska průmyslových národních politik. To se říkalo, ale zatím nemáme nikde eh, tuto zmínku v těchto informacích ohledně ročního růstu. Dále se hovořilo také o účinném využívání zdrojů. Komise se opět zavázala, že zařadí účinné využívání těchto zdrojů do evropského semestru počínaje tímto rokem. A zde opět nevidíme tuto zmínku. To též platí pro boj proti chudobě a tak dále. Zdá se nám, že tento vývoj je znepokojivý, pokud chceme uplatňovat skutečně globální přístup který vyžaduje opatření, aniž bychom se dostali do úspor, které by byly sterilní a šly by proti duchu harmonizované politiky. Děkuji. Poslední řečník tohoto prvního kolečka bude Salvador Garriga z rozpočtového výboru Evropského parlamentu. <clears throat> Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád zúraznil něco jiného, když dovolíte. Já jsem členem rozpočtového výboru v Evropském parlamentu. Evropský semestr, to, že se předkládají návrhy národních rozpočtů komisi, to je všechno pro nás velice zajímavé. Ale je tady příliš malá vazba mezi národními rozpočty a rozpočtem evropským. Já myslím, že tyto věci je třeba hodně dobře koordinovat. A je zřejmé, že 80 evropského rozpočtu se vynakládá v členských státech. Samozřejmě rozpočet, rozpočet se financuje z národních příspěvků, které musí schvalovat národní parlamenty. Rozpočtový cyklus Evropského parlamentu většinou začíná v dubnu, v květnu, v červnu a končí to v listopadu dohodovacím řízením pro rozpočet. Já myslím, že musíme najít nějaký lepší nástroj pro koordinaci mezi 27 národními rozpočty a tím 28. rozpočtem, rozpočtem EU. Musíme tyto cykly koordinovat v rámci evropského semestru. Samozřejmě řídíme se hlavním kritériem a totiž tím, na co chceme prostředky vynakládat, ale potřebujeme také přidanou evropskou hodnotu z hlediska toho, na co vynakládáme evropský rozpočet. A členové národních rozpočtových výborů by s tím jistě souhlasili. A proto potřebujeme, a to chceme také říct panu předsedovi Van Rompojovi Van Rompojovi a také předsedovi Barosovi, potřebujeme, aby nám evropský semestr dal příležitost zamyslet se i v rámci evropského rozpočtu nad prioritami národních rozpočtů, neboli v evropském rozpočtu by se měla odrážet kritéria a priority rozpočtu národních a naopak. Já myslím, že národní rozpočty musí také zohlednit to, na co se zaměřuje rozpočet evropský. Děkuji. Pan předseda Van Rompuy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bedlivě naslouchal jednotlivým otázkám. A my, můj úkol je jednoduchý. Buď se budu odvolávat na dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, nebo bych se měl obrátit na Evropskou komisi. Ne vždycky je můj úkol snadný, ale v tomto konkrétním případě, když jsem si vyslechl první tři otázky, tak je tento úkol snadný. Mám přece několik připomínek. Článek 13. Nové smlouvy. o které budete diskutovat a kterou budete ratifikovat. Článek 13 nechává naprostý prostor pro to, jakým způsobem národní parlamenty budou organizovat konzultace. A to je chtěné. Nebude to na naší úrovni. Ne. Nebude to na nás, abychom vysvětlili, jakým způsobem toto má fungovat. Ta skutečnost, že zde uznáváme, že tato spolupráce je nesmírně užitečná z důvodů, které byly připomenuty panem předsedou komise a mým a mnou. Bylo řečeno, eh, že to souvisí se propojeností a tedy spolupráce je zde nezbytná. Vy se musíte zorganizovat, vy musíte najít ten nejvhodnější způsob na to, abyste mohli do toho zapojit různé parlamentní orgány. Druhá připomínka se týká nezávislé cesty nebo nezávislých agentur eh, při vypracování některých parametrů. K tomu se vyjádří předseda komise. Ale myslím si, že komise nepracuje ve váku. Když definuje například strukturální rozpočet. Bylo to tak, že komise naslouchala, prostudovala a pročetla všechny možné přístupy, který je samozřejmě velice složitý. A výsledkem je předložení určitého návrhu. Toto se odehrává na základě transparentnosti a je zde snaha, aby tyto věci byly přístupnější všem. Z tohoto důvodu je vybrána určitá metodika a konkrétní kalkulace. Pokud ty věci by byly ponechány tak, jak jsou, pokud by tento úkol nebyl svěřen v tomto konkrétním případě Evropské komise, tak je zde nebezpečí, že bychom vedli nekonečné diskuze. Komise je pro nás nezávislou instancí, která pracuje v úzké spolupráci s mnoha výzkumnými institucemi, vypracovává definice a my pak postupujeme na základě těchto definicí. Paní Jerkens, vy jste hovořila o harmonogramu. Belgie je komplikovaná země, to vím, ale není jediná. Existuje celkem hodně federalizovaných států. Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko a ještě některé další země. Takže harmonogram je především globální. Například pro tento rok Evropská komise zahájila eh, tento postup velmi rychle z hlediska toho ročního růstového přehledu už v listopadu, takže bylo zde dost času na přípravu. To usnadňuje ty postupy. Já vím, že v některých zemích eh, ty reakce byly opožděné z hlediska některých vlád, ale v rámci normálního cyklu počínaje listopadem je možné to uspořádat tak, abychom v Dubnu měli k dispozici ty programy reform a plány stability. I v těch případech, kde existuje federální nebo složitá struktura. Co se týče připomínky ohledně konkurenceschopnosti, to je vždycky choulostivé rozhodnutí, jaký správný ukazatel by se měl použít. Chci říci, že v zemi, kterou já velice dobře znám, máme zákon ohledně konkurenceschopnosti a tam byl vybrán určitý parametr. A není to náhodou, že je to stejný parametr jako v postupu, který jsme vám předložili a který byl odsouhlasen Evropským parlamentem. Není to jediný parametr. abych vám uvedl určitý příklad. Ve zprávě komise z 13. února se hovoří o problémech konkurenceschopnosti. Ale netýkají se pouze mzdy. Nebudu citovat eh, konkrétní země, ale v jedné dosti významné země se projevila ztráta mm, konkurenceschopnosti z důvodu neexistence inovace. To je jeden z příkladů. To je ta koncepce konkurenceschopnosti samozřejmě zapadá do celé tabulky parametrů. Je to známý parametr, který také figuruje například v belgickém zákonodárství. Ale z hlediska celkového posouzení výkonnosti, z hlediska exportu a tak dále, tam se zohledňují i další eh, více kvalitativnější ukazatele, které nesouvisí pouze s konkurenceschopností ve vztahu k nákladovosti, ale také ve vztahu eh, k produktu. To je tedy několik připomínek k těm otázkám, které tady zazněly. A ještě poslední otázka, ale to je také ta otázka, která spíše spadá do působnosti komise. Národní parlamenty a rozpočty rozpočet Národní parlamentu a rozpočet Evropského parlamentu jsou velice odlišné. Předseda rozpočtového výboru by to jistě mohl vysvětlit více než já. Evropský rozpočet je z velké části rozpočtem investic. Samozřejmě, že na straně financování je významný příspěvek těch členských států. Některé se domnívají, že jejich příspěvek je příliš vysoký že by se toto mělo změnit v rámci vlastního daňového systému EU. Ale já hovořím o výdajích. Z tohoto hlediska je to hlavně investiční rozpočet. Zatímco národní rozpočty mají celá jinou povahu. Je tam velká část, v některých zemích je to dokonce 40 až 50 ta velká část je transferem anebo spotřebou. Takže není možné mm, porovnat tyto dva rozpočtové postupy. Je to úplně odlišné. I z hlediska objemu evropský rozpočet obsahuje 1% HDP Evropské unie, pokud to tak můžeme říci, a průměr veřejných výdajů členských států, z členských států z hlediska procenta HDP každého státu je 50, 50 Takže vidíte, že ta váha je úplně odlišná i z hlediska množství. pokud porovnáme evropský a národní rozpočet. Z kvalitativního hlediska také evropský rozpočet je zcela odlišný od národních rozpočtů. Takže není tak důležité upravovat a vzájemně propojovat ty jednotlivé harmonogramy, protože povaha těchto postupů je naprosto odlišná. To je teda několik eh, reakcí na ty tři otázky, které byly položeny, ale opakuji, předseda Evropské komise je povolanější než já, aby vám předložil ještě další argumenty z hlediska tohoto prvního kolečka otázek. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo Evropské rady. Děkujeme vám za vaši účast a nyní se s vámi rozloučíme. Navrhuji, abychom pokračovali a pan předseda Barroso odpoví nakonec společně všem. Takže pokud si přejete, a buďte struční, prosím, ve svých vystoupeních, umožní to většímu počtu řečníků se zúčastnit v rozpravě. Nyní dávám slovo předsedovi Kimo Sasi, předseda rozpočtového a finančního výboru z Finska. Děkuji, pane předsedo. Když vzniklo euro a byl podepsán pakt stability a růstu, myslím, že všichni věděli, že je zcela zásadní, aby se ta smlouva dodržovala, abychom zachránili euro. Všichni víme, že když je narušena, nastávají velké problémy. Dohoda dodržena nebyla a proto teď máme krizi státního dluhu. A proto o tom teď mluvíme. A nedodržení paktu stability a růstu také znamená, že nedodržujeme v Evropské unii plně právo. Teď nám komise navrhuje six-pack, two-pack, rozpočtovou kázeň. Já myslím, že to jsou dobré návrhy. Nicméně jsou velmi složité. A dokážu si představit, že když za rok, za dva, za tři přijdete před Evropský soudní dvůr, trvá to prostě dlouho. Přičemž na trhu se rozhoduje během jedné sekundy nebo během hodiny nebo na nejvýš během dvou dnů. Já myslím, že všechna pravidla by měla být jednoduchá a účinná. A na něco se vám zeptám. Bylo by možné, protože celá řada zemí chce přijmout euro. Pokud za tři roky budete porušovat pakt stability a růstu, nebo tři roky ho budete porušovat, už nemůžete mít euro. Pak už nebude konflikt mezi rozpočtovými pravomocemi, národními parlamenty, Evropským parlamentem. Všichni budou vědět, že když budou porušovat pakt, za tři roky už nebudou moct být euro, protože spousta zemí chce přistoupit k euro, ale také jde o to, aby země chtěly zůstat v euro, aby dodržovali návrhy. Není tohle to dobrý návrh? Děkuji za tyto provokující názory, ale musíme mít na paměti skutečnost, že pokud eh, se nepletu, ze všech zemí eurozóny Finsko je jedinou zemí, která respektovala od samého počátku veškerá kritéria řádné zprávy. Je to tak. Předseda Barroso, i Finsko mělo období, kde nedodržovalo kritéria. Pan předseda komise je krutý, ale samozřejmě on má pravdu. Zůstáváme ve Skandinávii s dobrými žáky, opustíme přechodně eurozónu a dáme slovo zástupkyni švédského Rikstáku, paní Elizabeth Svanson. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci nejdříve poděkovat Evropskému parlamentu za uspořádání tohoto velmi důležitého jednání, abychom mohli vést tuto debatu a chci hovořit o krizi, kterou zažíváme. Jde o dluhovou krizi, ale také o krizi důvěry. A proto je důležité, abychom společně dělali všechno pro to, abychom obnovili důvěru. Důvěru vůči ekonomice na národní úrovni i v evropském kontextu, protože evropská ekonomika je z tohoto hlediska významně ovlivňována musíme skutečně realizovat to, o čem jsme rozhodli, například v rámci balíčku Sixpack. A potom tu existují ty dva další balíčky. Musíme mít eh, stabilní ekonomiku, ať už jsme v eurozóně nebo mimo. A také je třeba, aby to vše šlo ruku v ruce s národní svrchovaností a se svrchovaností národních parlamentů. My, se, my si všichni přejeme dospět k růstu v Evropě, ale já jsem znepokojená tím, že velmi často tu jsou zástupci, kteří spíše hovoří o expanzivní ekonomi- ekonomice, kteří chtějí stimulovat ekonomiku. Ale pokud nebudeme mít finanční zdroje, pokud naše finance nebudou zdravé, tak se nám to nepodaří. Pokud dítě krvácí, tak to krvácení je především třeba zastavit. Bude to tvrdé a musíme být solidární. Musíme se snažit eh, společně k něčemu dospět. Pokud jde o růst, musíme se snažit zjistit, zda náš vnitřní trh funguje a tam skutečně existuje velký potenciál a nemělo by být nákladné k něčemu dospět. Měli bychom se snažit stimulovat ekonomiku všichni společně. A Měli bychom si v naší ekonomice udělat pořádek, abychom do budoucnosti mohli růst. Jiné řešení není, pane předsedo. Co si o tom myslí ostatní účastníci konference? Děkuji, vážná paní. A nyní dávám slovo panu Alejandru Serkasovi, členu výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu a koordinátor za socialisty. Vážný kolego, děkuji, pane předsedo pane předsedo Evropské komise. Chtěl bych zmínit zaměstnanost a sociální otázky v rámci evropského semestru a způsob, jak zapracovat středně a dlouhodobou vizi, aby to nebylo zcela odtrženo od očekávání evropských občanů. Lituji odchodu pana Van Rompoje, protože já jsem mu chtěl říct, že jakožto evropský občan si myslím, že v první fázi naše vnímání je takové. Rovnováha mezi sociálními otázkami, zaměstnaností a rozpočtovými otázkami, ta rovnováha prostě neexistuje. A věřím, že jarní Evropská rada si přečte poslední usnesení Evropského parlamentu z 15. února, aby došlo k, ke znovu vážení, aby ekonomika byla ve službách občanů. Ve světle jejich problémů nejen se zaměstnáním, zejména pokud jde o mládež, protože jinak nebudou vůbec chápat, o co se tady snažíme, i o co se snaží další instituce. A proto, pane předsedo komise, chtěl jsem vám říci, že pokud získáme širokou většinu, tak budeme slyšeni na jarní Evropské radě. Je třeba skutečně hovořit o, o růstu a je třeba o tom hovořit, hovořit stejně intenzivně jako o jiných jevech, jako například o zdravění rozpočtu a konsolidace a zdraví soukromého sektoru a tisíce mladých, kteří hledají práci, miliony Evropanů, kteří zažívají chudobu. Konečně, pane předsedo, Evropské komise. A my o tom hovoříme v našem usnesení z 15. února. Neměli bychom zapomínat na to, na co zapomíná i evropský semestr, strategický pohled na rok 2020. My se omezujeme na krátkodobý výhled. Evropa nebude mít budoucnost, pokud nebude velkorysá a nebude schopna dohlédnout dále. Pokud nebudeme mít ambice vytvářet pracovní místa ve velkém počtu na vysoké úrovni. Nejde o jakoukoliv, o jakákoliv pracovní místa. To skutečně vyžaduje strategie 2020. Děkuji. Děkuji, milý kolego. A nyní má slovo předseda William Cash, předseda European Scrutiny Committee House of Commons. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že je důležité, abych řekl, co si myslím při takto důležité akci a pokusím se o to velmi stručně. V zásadě slyším, co říká pan Van Rompuy i pan Barroso. Oni mluví o demokracii. A slyším také, že oni mluví o demokratické legitimitě. Ale musím říct, že toto je jedna z věcí, která nám v britském parlamentu působí velké obavy. Smlouva 25 je sama o sobě jedním z důkazů, které já jsem obdržela v rámci šetření v naší sněmovně, porušením zákona. A to je závažná věc. Kromě toho, když slyším, že národní parlamenty podle pana Van Rompuye začínají být evropskými institucemi, tak to prostě není. Pokud je o takové otázky, jako je zdanění a výdaje, oni patří voličům a ti rozhodují na základě národních programů. Nemůžete na jedné straně říkat, že chcete stále více Evropy a opakovat tu mantru jako nějakou tibetskou modlitbu a bude to mít prakticky stejný účinek, přičemž je naprosto zřejmé, každému, vzhledem k tomu, jakou teď máme v Evropě krizi, že skutečné problémy spočívají v tom, že demokratickou legitimitu nemáme. A také nám chybí respekt vůči rozhodnutím národních parlamentů. A kromě toho bych na závěr prostě řekl, že otázka národní identity a otázka národního rozhodovacího procesu není záležitost nějaké abstraktní teologie. Je to záležitost každodenní konkrétní svobody. Jde o svobodu voličů, aby rozhodovali sami za sebe, jakou vládu chtějí. A pokud mluvíme o stále, o, o tom, že máme stále více Evropy, když jde o vlastně o příčinu problému, veřte nebo ne, mluví člověk, jehož otec zahynul v poslední válce v boji za svobodu. My věříme ve svobodu, která přichází od jednotlivého voliče, tak, jak tuto svobodu vyjádří ve všeobecných volbách. To není otázka teologie, je to otázka vlivu na každodenní život našich občanů. A příčinou problému, a nikdo není mohl tento připustit, je to, že při vyjednávání těchto smluv jsme se museli dostat zpět počátkům této svobody a potřebujeme zpět tu demokracii, která nám byla odebrána. Merci, mon cher collègue, monsieur le président. Le président Barroso vous répondra sur le fond. Pan eh, předseda Barroso odpoví z hlediska obsahu, ale jistě eh, můžete být spokojen, že se účastníte jednání, kde jsou všichni volení svým lidem, to znamená, máme demokratickou legitimitu, ale věda, to, co jste řekl ohledně umrtí v rodině, by možná mohlo být řečeno ohledně všech těch účastníků. A právě na základě toho se snažíme budovat společnou Evropu. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Alevras Atanasio z řeckého parlamentu. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl několik slov. Za prvé, chápu to tak, že nemůžeme nic namítat vůči hlavním cílům nového paktu. Já chápu, že to zásadní pro Evropskou unii, pro země eurozóny, abychom bojovali proti deficitům, abychom bojovali proti dluhu. Ale problém je ten, že stojíme před novým projektem, který není příliš populární. Nemůže být příliš populární. Protože v současné době musíme bojovat proti dluhu, ale znamená to, že musíme hledat nějaká řešení. V řadě jižních evropských zemích máme recesi, musíme hledat řešení recese. Ta recese je velice závažná, ničí lidem život a proto nemáme žádné řešení. A to je hlavní otázka. To je hlavní otázka, na kterou se musí zaměřit strategie Evropské komise a Evropské unie. A právě z tohoto důvodu ten projekt není moc populární. Je to projekt technický, ano. Je to dobrý technický projekt, ale není to projekt politický. Nemůže to být politický projekt, když se na Němce pořád tlačí, aby platili víc. a ostatní mají dělat víc, aby mohli přijmout finanční pomoc. Já chápu, že takováto rozpočtová kázeň je nutná. Ale nikdo neříká, jak vymezit sociální stát, sociální ochranu. Nemáme společné standardy pro sociální ochranu v Evropské unii. A to je problém. Já chápu, že potřebujeme nějaké společné principy, společné standardy pro sociální ochranu pro sociální stát v eurozóně. Bez toho nebudeme schopni nabídnout našim obyvatelům životaschopné řešení. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Klejna, zástupce Polského senátu. Pane předsedající, šanovní państwo. Pane předsedo, dámy a pánové, Polsko si loni vedlo celkem dobře, dosáhlo 4% hospodářského růstu. A předpovídá se, že i letošní rok bude celkem dobrý. Je to jeden z důvodů, proč teď přijímáme závažná a obtížná reformní rozhodnutí u takových věcí, jako je konsolidace veřejných financí a penzijní reforma. Domníváme se, že tyto reformy jsou nutné, přestože máme dobrý hospodářský růst, protože nechceme krizi v budoucnu. A proto podporujeme evropský semestr jako způsob řízení ekonomiky v eurozóně a v Evropské unii jako takové. Domníváme se, že evropský semestr bude užitečný nástroj pro rozpočtovou koordinaci. Všechny členské státy v současné době vědí, před jakými problémy stojí ostatní členské státy. A díky takovýmto setkáním máme příležitost pro výměnu názorů a zkušeností. Veškerá rozhodnutí, která přijímá Polsko a také další země, mají otevřenou povahu. Evropský semestr usnadňuje evropský, pardon, národním parlamentům zapojit se do dialogu i na národní úrovni, a to již v rané fázi. pokud evropské členské státy něco dělají v evropském kontextu. A to je nesmírně pozitivní vývoj. Národní parlamenty rozhodují o národních rozpočtech. V Evropské unii musíme najít rovnováhu mezi makroekonomickými politikami a fiskálními politikami. Musíme být schopni podpořit hospodářský růst a pracovní místa. Slyšeli jsme, že kolegové už o tom mluvili, ale současně musíme zajistit stabilitu ve veřejných financích členských států. V národních rozpočtech by příjmy a výdaje měly být pokud možno vyvážené. Členské státy proto musí tyto záležitosti zohlednit. Polsko věří v konsolidaci veřejných financí a v urychlení reform. My to v Polsku děláme. Je třeba přizpůsobit rychlost a povahu konsolidace veřejných financí podle potřeb jednotlivých členských států, abychom nezadusili růst. Proto musíme být obezřetní, až budeme hodnotit výsledky jednotlivých členských států a stanovit jejich cíle. Vítáme, co uváděla Evropská komise. pokud je o to, že nemáme jeden recept pro všechny. Každý program je třeba zpracovat samostatně a přizpůsobit ho situaci v jednotlivých členských státech. Domníváme se, že legislativa členských států by měla obsahovat mechanismy, které umožní dodržovat kritéria paktu stability a růstu. A zvlášť důležité je zaměřit se na preventivní opatření v tomto paktu, abychom do budoucna zabránili krizi, abychom podpořili růst v souladu se strategií EU 2020. Polsko je mimo eurozónu, ale nepokoje v eurozóně v naší zemi hodně pociťujeme. A to též platí pro ostatní země mimo eurozónu. A proto potřebujeme přísnější pravidla v eurozóně i v Evropské unii jako takové. One Walk bude poslední řečník, který zastupuje hospodářský výbor Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se týká předsedy komise. V zemích, kde byly úspěšné snahy o konsolidaci rozpočtu, měly tyto země také možnost upravit mm, směný kurz. My víme, že v eurozóně je to nemožné, protože máme jednotnou měnu. Takže za těchto podmínek politiky strukturální úpravy jsou vystaveny riziku, že to dopadne bez jakéhokoliv vlivu nebo negativně, protože pokud všechny země sníží eh, mzdy zároveň, tak eh, vnitřní evropská poptávka přestane existovat a v rámci tohoto opačného působení tím bude trpět investice ale my víme, že konkurenceschopnost eh, vlastně se odehrává hlavně v oblasti investic. A tady rozpočtové politiky mohou mít určující úlohu právě z hlediska úprav prostřednictvím směného kurzu, ale to tady mm, nemůže fungovat. Problém je v tom, že v rámci toho evropského semestru, o kterém hovoříme dnes, je eh, riziko omezování rozpočtových politik. Pan Van Rompuy na té evropské úrovni nám připomněl před chvíli, že zde máme skutečný investiční eh, rozpočet, ale eh, vlastně je omezen eh, na úroveň necelých 2%. Pokud se podíváme na ty hlavní země tak vidíme, že investice se pohybují v rozmezí 3 až 5 HDP. Hovořím čistě o investičním rozpočtu. Moje otázka je tedy následující a byl bych rád, kdybyste se k ní vrátili po určité době, až Evropa se dostane do recese, protože podle prognóz příští rok bude velmi obtížný. Chtěl bych vědět, zda za těchto podmínek není nezbytné se vrátit k návrhu, vyloučit z kalkulace deficitu právě tyto investice. A to proto, aby se podařilo zároveň zvládnout náklady na fungování, ale zároveň také podpořit růst v Evropě. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo komise, máte co dělat? Děkuji mnohokrát za všechny tyto otázky. Vidím, že nejenom Tady mám Evropský parlament, ale mám tady také zástupce jednotlivých národních parlamentů. A to se mi ostatně líbí, protože poprvé jsem byl zvolen do svého národního parlamentu, když mi bylo 29 let. A byl jsem vlastně opětovně zvolen při všech volbách. Takže mám rád politickou diskuzi. Pan předseda Van Rompuy již odpověděl na některé otázky. Já bych k tomu připojil svůj komentář. Paní Berkens, vy jste se dovolávala některých velmi důležitých aspektů. Mohu vás ujistit, že tyto aspekty budou součástí našich doporučení adresovaných jednotlivým zemím. Nejde to o, o to, aby pokaždé, když budeme dělat analýzu toho výročního růstu, budeme dělat soupis eh, všech eh, těch aspektů eh, strategie 2020. Pan Sirka to řekl, my máme tady růstovou strategii a to je právě Evropa 2020. Ale pokaždé, když se objeví nový dokument komise, nebudeme opakovat tento seznam. To, co jste řekla o výzkumu a vývoji, to samozřejmě se také týká průmyslu. Hovořila jste také o efektivitě zdrojů, hovořili, hovořila jste o boji proti chudobě. To je přesně to, co jsme zasadili do strategie 2020. Musím říci, že v některých případech jsme měli obrovské potíže, abychom tam mohli toto zařadit, protože mnoho vlád říkalo, nikdy nebudeme eh, akceptovat cíl boje proti chudobě na evropské úrovni. Protože z důvodu principu subsidiority by Evropa neměla hovořit o boji proti chudobě. Je to národní politika, to tehdy říkali. Já jsem musel bojovat na úrovni rady, tak abych dospěl ke koncensu a aby v konečném efektu v rámci strategie 2020 jsme měli také cíl boje proti chudobě vedle eh, podpory výzkumu a vývoje. To jasně ukazuje, že strategie 2020 hlavně ty stěžejní programy, které nebudu tedy opakovat, jsou součástí naší evropské politiky. A teď ten roční přehled o růstu. Tady jsme se možná soustředili na některé aspekty, ale nyní eh, vedeme dialog s členskými státy a poté sformulujeme doporučení na národní úrovni. A jsem si jist, že znepokojení, které jste vyjádřila, budou eh, zohledněny. Byla tady důležitá otázka průmyslu. A toto vše bude bráno v potaz. Vzhledem k tomu, že eh, zde v souvislosti s průmyslem hovoříme zvláště o nákladech a že se zde potýkáme také s otázkou procenta které bude mít eh, každý členský stát z hlediska exportu do EU. A dále musíme dořešit také problematiku uvěrování soukromého sektoru. Tomu jsme věnovali velkou pozornost. Pan předseda Mariny zde položil otázku ohledně nezávislosti. To je důležitý citlivý bod. My jsme v široké míře o tom diskutovali na Evropské radě a potom také na úrovni členských států eurozóny. Komu svěřit tento analytický úkol dohledu a dokonce i dozoru nad realizací. A správným závěrem členských států podle mého názoru bylo svěřit tento úkol komisi, protože komise je právě nezávislá z definice samé na členských státech. Pokud pokaždé, když se objeví nějaký problém, budeme vytvářet novou instituci, nové útvary, tak vám mohu říci, že někteří z vás oprávněně říkali, náš systém je už tak komplikovaný, tak pokud budeme postupovat tímto způsobem, tak náš systém bude absolutně nečitelný. Komise je evropskou institucí, která má tento úkol také podle ustanovení smlouvy. Já hlavně požaduji na eh, členech národních eh, parlamentů, aby dodržovali tento přístup, který je zakotven ve smlouvách. Eh, z tohoto důvodu máme Evropskou komisi, ta byla vytvořena členskými státy. Také máme Evropský parlament, který je přímo volen, má tedy demokratickou legitimitu, o tom budu hovořit za chvíli. A z tohoto důvodu máme také Evropskou centrální banku, která je nezávislá. Proto máme také Evropský soudní dvůr, který je nezávislý. Někdy mám dojem, to určitě není váš případ, ale Někteří nejsou spokojeni s tím, že tady jsou skutečné nezávislé instituce. Možná, že chtějí vytvořit jiné paralelní instituce, které by za prvé zbavovaly legitimity ten evropský proces a za druhé by šířili ještě větší konfúzi a ještě více komplikovali systém, který již nyní je horko těžko čitelný. Dodržujme e, u smlouvu. Zde se hovoří o demokratických institucích a jsou tam zakotveny také evropské instituce, které všechny byly vytvořeny na základě smluv, které byly jednomyslně schváleny členskými státy podle principů reprezentativní demokracie. A nyní anglicky. From. Náš kolega z Finska přišel s velice provokativním návrhem, abych použil slova kolegy Lamasura. Po třech letech v Evropě, podívejte se, já myslím, že takováto debata dnes není na pořadu dne. Členské státy, jak víte, právě schválili. Nebylo to možné se 27 členskými státy, nicméně schválili dohodu, která je smlouvou, je to ten takzvaný fiskální kompakt s jednoznačnými pravidly pro eurozónu. A nejenom pro těch 17 členských států eurozóny, ale prakticky pro všechny členské státy až na jeden či dva. Všichni ostatní se rozhodli, že se k tomu připojí. A kromě toho máme současné smlouvy a z těch jednoznačně vyplývá, že toto možné není. Takže ideální by bylo, pokud jste v nějakém think tanku, abychom o těchto možnostech mluvili, ale upřímně řečeno, když tomu přistupujeme pragmatické, a já jsem z vašich připomínek pochopil, že jste pragmatický politik, k tomu nedojde. Protože máme smlouvu a právě pozměnit smlouvu bylo tak těžké, že to nešlo a proto se členské státy rozhodly, že uzavřou smlouvu novou a nebudou měnit smlouvu současnou. Pracujeme tedy se současnými pravidly a využijeme je co nejlépe. Využijeme co nejlépe jejich řádnou implementaci. Paní Svanesonová ze Švédska, myslím, říkala, a já s tím souhlasím, to je v podstatě totéž, mimo jiné, jak prohloubit vnitřní trh, abychom nějakým způsobem zrušili překážky, které jsou velkou brzdou růstu. A jak zajistit, že veřejné finance budou udržitelné? To je v podstatě problém důvěry. A pokud neobnovíme důvěru v Evropu a v ekonomiky eurozóny, nebudeme mít důvěru celkově. A proto je důležité, aby všechny členské státy řešily otázku nadměrných deficitů a udržitelného dluhu. Nejenom v eurozóně, protože některé problémy jsou i mimo eurozónu. A to je naprosto důležité. Víme, že je to velice obtížné z politického hlediska, občas je to také bolestivé z hlediska sociálního. A proto, kromě národní úrovně, potřebujeme politickou diskuzi i na evropské úrovni. Pokud je o vnitřní trh, komise se o to hodně zasazuje. Jsem rád, že na poslední formální radě se hlavy vlád a států formálně zavázaly, že urychlí, uspíší určitá opatření, pokud je o implementaci vnitřního trhu. A chtěl bych znovu říct, když mluvíme o institucích, že nebýt komise, už by nebyl vnitřní trh. Teď vám mohu říct na základě osmiletých zkušeností z této funkce, kromě svých zkušeností u nás doma, že to tak je, protože vlády jsou obvykle v pokušení pokusit se zavádět pravidla pro ostatní, ale nedodržovat je. To je běžné pokušení. Skutečně hrozí, že dojde opětovnému zestátnění politik, pokud nebudeme mít společné instituce a pravidla na evropské úrovni. A už jsme viděli tolik pokusů o protekcionismus v naší unii v těchto letech a skutečný tlak na všech úrovních, že potřebujeme silné instituce v centru, aby se zajistilo, že budeme mít stejné podmínky pro všechny a vnitřní trh, jak právě říkala Světová banka, eh, ten korunovační klenot Evropy nebude ohrožen. Komise je připravená zahájit řízení ve věci porušování smlouvy vůči nejmenšímu i největšímu členskému státu. Nedávno jsme to například udělali ve velice citlivé otázce služeb. Zahájili jsme tento postup ve vztahu k Německu a Řecku. Úplně ve stejný den – a zajímalo by mě, jestli jsou nějaké jiné instituce nebo útvary, které jsou schopné stejně nestraně a objektivně jako komise přistoupit k takovému hodnocení a k takovým krokům. Pokud jde o otázku pana Serkase o zaměstnanosti, já myslím, že máte pravdu. V podstatě. Obvykle se mnohem větší pozornost věnuje finančním aspektům než zaměstnanosti. Mohu vám uvést dobrý příklad. V roce 2009 jsem hlavám vlád a států navrhl Evropský summit o zaměstnanosti. Oni s tím nesouhlasili. Nebylo to naléhavé. Zaměstnanost. V té době jsme měli rotující se předsednictví, bylo to české předsednictví, a my jsme v Praze s českým premiérem jako akci předsednictví přijal také švédský premiér a ze Španělska přijel ministr práce, myslím pan Korbačo, pokud se nemýlím. Nebylo to možné. Proč? Protože jsme se nezaměřovali na zaměstnanost. A já myslím, že teď už došlo k pokroku. Na poslední Evropské radě, na té neformální, jsem předložil konkrétní iniciativy, jistě o nich víte, Šlo o mládež a zaměstnanost. Snažili jsme se znovu mobilizovat prostředky ze sociálního fondu, abychom lépe reagovali alespoň v těch osmi zemích, které tomu nejsou tolik vystaveny, aby se to urychlilo. A teď už proběhla skutečná debata o zaměstnanosti, protože komise se domnívá, že zaměstnanost bychom měli řádně zvážit. Musí to být vklad do té celkové makroekonomické analýzy a doporučení. Pokud jde o strategii EU 2020, už jsem o tom mluvil. Už jsem na to odpověděl. Ale řeknu vám jednu zajímavou věc a já myslím, že to zajímavé pro naše poslance tady i pro poslance z národních parlamentů. Pan předseda Van Rompuy a já jsme na příští eh, Evropskou radu dostali dopis od 12 hlav vlád a států, kteří navrhují určité věci pro růst. Já myslím, že jsou to velice dobré věci, velice důležité věci. S tím mohu souhlasit, ale bylo zajímavé, že ani jednou tyto hlavy vlád a států nemluvili o strategii Evropa 2020. Není to zvláštní? A to se týká toho, o čem už jsem mluvil. Debata v Evropě, v tom takzvaném evropském systému, v Bruselu, ve Štrasburku, v komisi, vůbec nesouvisí s debatou v řadě členských států. A proto si myslím, že to, co děláte vy, co dělají poslanci na národní a evropské úrovni, je opravdu zásadní, protože nemůžeme mít výsledky ve strategii, která, opakují, byla jednomyslně schválena členskými státy EU. Schválili úplně všechny, všechny přijali tuto strategii. Ale potom i z hlediska implementace a o to méně z hlediska komunikace, se nikdo nesnaží. Nikdo tu strategii nevzal za svou. Ta strategie potřebuje podporu evropských institucí, ale také institucí národních, kromě sociálních partnerů, regionů a dalších důležitých aktérů, aby to celé bylo úspěšné. A já si proto myslím, že toto je jedna z věcí, které musíme zvážit. Zazněla tady určitá slova o mechanismu hlášení, varování. To je součást srovnávacích tabulek, hodně se o tom mluvilo v parlamentu, ve výborech, v radě a v komisi. Samozřejmě připravuje se to na úrovni úředníků, je to analytický nástroj. Neříkáme, že je to alfa a omega hospodářské analýzy. Ale teď máme transparentní nástroj, jehož pomocí můžeme provádět analýzy. Jeden z poslanců mluvil o Německu, já vám mohu říct, že v takovéto zprávě je uvedeno, že v roce 2012 budeme mít výsledky analýzy, které mohou být relevantní i třeba v německém kontextu, ale celkově je Německo velice úspěšný případ. Jeden z nejdůležitějších úspěchů v Evropě. A to musíme uznat. A jeden z důvodů, proč je Německo úspěšné, je to, že před časem proběhly určité reformy, které Německo postavili do konkurenční výhody. A proto se na evropské úrovni musíme zamýšlet nad otázkou konkurenceschopnosti, abychom my jako Evropa byli celkově více konkurenceschopní v porovnání s tím, co se děje v jiných částech světa. Byly tady ještě další otázky? Na Řecko a na ty populární nebo nepopulární reformy. Ano, já naprosto souhlasím. Reformy jsou hodně těžké, nejenom v Řecku. Já myslím, že tuto věc je možné řešit jenom tím, že budeme mít lepší vedení, více vedení. Znamená to politické vůdce na evropské a národní úrovni. Znamená to, že musí mluvit pravdu. A lidé musí být vždy na prvním místě. Vy jste všichni političtí vůdci. Politická volba znamená výběr té nejlepší alternativy. Myslí se někdo opravdu, že v Evropě s tak vysokou úrovní dluhu, jako máme ve většině členských států, je řešením nějaký další fiskální stimul pro ty země, které jsou nesmírně zranitelné a které jsou teď pod velkým dohledem trhu. Proto právě potřebujeme fiskální konsolidaci, inteligentní fiskální konsolidaci a současně se tam musíme pokusit zavést zejména na evropské úrovni určité prvky, které zajistí růst. Někteří z vás mluvili o tom, že je velice důležité napojit evropský rozpočet na rozpočty na, národní. Já myslím, že pan Salvador Dali to říkal. Ano, je to velice důležité, protože na evropské úrovni nemáme dnes dost nástrojů k tomu, abychom mohli doplnit úsilí především na národní úrovni. A většina členských států nemá žádný fiskální prostor pro to, aby spojila určitá tato opatření s investicemi. A teď už odpovídám panu Bangkokovi na potřebu investic. My naprosto souhlasíme s tím, že investice jsou nutné, ale otázka zní, odkud ty investice přijdou. Země nemají udržitelný dluh, prostě na to nemají tu marži. Je to úplně jednoduché. A proto musíme najít odpovídající zdroj investic. Už jsem říkal, že o tomto projektu budu mluvit s Evropskou radou. To je jenom příklad, ale je to důležitý příklad abychom mobilizovali další zdroje, další prostředky ze soukromého sektoru pro investice do infrastruktury, které mohou být eh, ve střednědobém až dlouhodobém hledisku ziskové. A proto chceme na této věci pracovat. Pan kolega z Polska, já vám děkuji za podporu Já myslím, že jste správně vystihl význam celé této věci. A mimochodem, Polsko je také v celé řadě oblastí velice úspěšný případ to, čeho se nám podařilo v posledních letech dosáhnout. Nemohu se vyjadřovat k jednotlivým zemím, i když vám mohu říct, že v konkrétních doporučeních pro jednotlivé země plně zohledníme situaci v jednotlivých členských státech. A já doufám, že už se omezí ty obavy, které řada z vás vyjádřila. Včetně té otázky sociálního aspektu reform, protože já si myslím, že to je také důležité. Pan Cash ze Spojeného království samozřejmě nanesl zásadní otázku. Otázku legitimity. Já budu velmi otevřený. Otázka, jestli Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že Evropský parlament je demokratická instituce? To je klíčové. Já nejsem z těch, kdo se domnívají, já jsem z těch, kdo se domnívají, že Evropský parlament je demokratická instituce. Evropský parlament je přímo volený našimi občany. Komise se zodpovídá parlamentu. Já jsem byl zvolen Evropským parlamentem. Byl jsem předtím ministerským předsedou mé země, byl jsem vůdcem opozice a mnoho let předtím jsem byl také předsedou Národního parlamentu. A vím, jak ten systém vypadá. Není to zase tak odlišné. A mohu zajít ještě dál. Myslím si, že je, důležité, že je obtížnější být zvolen předsedou komise než ministerským předsedou v řadě našich členských států. Skutečnost je taková, že my nejenom potřebujeme konsensus Evropské rady, ale potřebujeme také podporu Evropského parlamentu. Ten také hlasuje. A pokud se domníváte, že Evropský parlament není demokratická legitimní instituce, pak máte pravdu. Ale já se skutečně domnívám, že základem naší demokracie na národní úrovni je náš parlament, stejně jako britský parlament. A to byl v podstatě velký dar britského politického uvažování a britské politiky. Dar reprezentativní demokracie, a my žijeme v Evropě v systému reprezentativní demokracie, kde máme v radě zastoupeny všechny členské státy, ale navíc občané přímo volí tento parlament a komise se zodpovídá Evropskému parlamentu. A dokonce nastal případ, kdy komise byla podrobena cenzuře. Jde o to, že evropská demokracie samozřejmě není úplně stejná jako národní demokracie. Je to demokracie, která se vyvíjí, je to proces. A já si myslím, že ve věku globalizace, pokud se domníváme, pokud nejsme schopni nastavit řádný systém koordinace a spolupráce mezi národní úrovní demokracie a evropskou úrovní, pak ponecháme skutečnou suverenitu ne našim členským státům, ale trhům. Finanční operátoři nemilosrdně vnutí svoji vládu. Všechny členské státy, i ty největší, i ty nejbohatší, mohou být eh, ve stejné pozici jako USA nebo Čína, s rozpočtem 1,4 miliardy, to je naprostá iluze. Pokud my jako Evropané nebo Britové nebo Angličané nebo Francouzi nebo Portugalci chceme, aby se s námi ve světě počítalo, musíme národní demokracii doplnit silnou demokracií evropskou. A o to žádáme. Chceme pragmaticky pracovat společně. Naše parlamenty, naše národní parlamenty, jak už jsem říkal na úvod, vy máte poslední slovo u každého rozpočtu. Ale když sdílíme informace s různými parlamenty, dáváme jim v podstatě větší pravomoc, větší moc, protože informace jsou moc. Takže v podstatě můžete počítat s tím, že všechna rozhodnutí budou demokratická a budou představovat pozitivní reakci na základní obavy každého z nás, každého člověka, každého muže či ženy v Evropě. A já myslím, že toto je základ veškeré demokratické legitimity, důstojnost každé lidské bytosti. Děkuji za pozornost. Merci, merci beaucoup, monsieur le président, merci, chers collègues. Děkuji, milí pane předsedo, děkuji, milí kolegové. Dovolil bych si ještě doplnit odpověď na první otázku předsedy Marinyho, který se vzdálil a domnívám se, že je to důležité pro všechny. A už se vrací. Pane předsedo Mariny, odpovídám na vaši první otázku. Chci doplnit eh, velmi vyčerpávající odpovědi předsedy komise. Proč toto jednání? Co máte za lubem? Máme být jakýmsi nějakou institucí, která má stvrzovat již přijatá rozhodnutí? Ta jednoduchá myšlenka je zcela transparentní. Jde o to vyměňovat si informace, které máme o stavu evropské ekonomiky, o stavu našich národních ekonomik, o situaci našich politických záměrů. A tady, jak řekl předseda Van Rompuy a předseda Barroso, skutečně tak, jak jste to navrhoval, pane předsedo Mariny. Snažíme se o společné odkazy. Naše ekonomiky jsou tak provázané, už si nemůžeme dovolit, když vypracováváme národní rozpočty, vycházet z výhledu ekonomického růstu hodnoty eura, hodnoty barelu ropy a kurzu centrální banky, které byly úplně odlišné. Potřebujeme společné reference, společné odkazy. A tak prezident, předseda Barroso to řekl výmluvněji než já. Potřebujeme, aby instituce, které vidí celou Evropu a zástupci národní, kteří mají plnou legitimitu, pokud jde o národní ekonomiku a národní rozpočty. A zejména potřebujeme, aby se organizovala rozpráva mezi námi všechny, a pokud dovolíte mezi vámi, mezi vámi samotnými, my jsme zahájili toto jednání výměnou názoru mezi Evropskou unii a národními parlamenty a nyní budeme pokračovat dnes odpoledne i večer, při večeři a dopoledne zítra výměnou názoru, zejména mezi vámi. Proč? Já jsem osobně přesvědčen, že pokud eh, tento druh setkání existoval před dvěma lety, projednávání a řešení řecké krize by bylo odlišné. Protože mohl nastat veřejný dialog, zcela otevřený, upřímný, mezi volenými zástupci řeckého parlamentu a parlamentu dalších členských států. A jsem přesvědčen, že kdyby Takovéto pracovní setkání bylo uspořádáno před několika měsíci. Možná, že obsah rozpočtové smlouvy by byl odlišný, protože zástupci všech národních politických stran jako zástupci národních parlamentů mohli sdělit své názory dopředu a možná by přispěli k lepšímu obsahu smlouvy a usnadnili by jeho ratifikaci ve všech signatářských státech. Poslední příklad. Řada z vás před chvilkou změnila případ našeho velkého německého partnera. Bohužel nikdo tu nezastupuje Německo, aby hovořil jménem Německa, aby ho obhajoval. Naši němečtí přátelé pracují a hlasují v pondělí a nyní právě hlasují o podpoře Řecku. A my jsme jim v tom nechtěli bránit. Ale je pozitivní, aby naši němečtí přátelé a případně jiní také pochopili, že pokud chceme koordinovat naše hospodářské politiky nad rámec současné krize, abychom maximalizovali růst a konkurenceschopnost, všichni musí vynaložit úsilí, a to nejen po rozpočtové stránce, ale také v oblasti energetické politiky, kde jednostranná rozhodnutí v některých členských státech mohou stížit situaci v jiných členských státech. To je největší přidaná hodnota, kterou můžeme očekávat od těchto jednání. Milí kolegové, byla tu ještě asi, bylo tu ještě 20 dalších žádostí o slovo. Nemůžeme dát slovo každému, ale nyní se rozdělíme na dva workshopy. Tady zůstanou přátelé rozpočtové kázně. A naproti budou zasedat přátelé boje pro, s nezaměstnaností a růstu. Já to samozřejmě karikuji, ale program máte písemně před sebou. Bude komisař Levandovský a komisař Hán, kteří se zúčastní rozpravy, ale ta diskuse je v zásadě mezi námi. Paní Bowles bude předsedat jednání zde, předsedkyně výboru Econ. Paní Bowles to bude. A Permange Beres bude předsedat na druhé straně tomu druhému jednání o zaměstnanosti a růstu. A předám jim seznam žádosti o slovo. Osoby, které nebyly uspokojeny v první polovině dopoledne, odpoledne, budou mít přednost v té druhé polovině. Děkuji vám. Přerušuji toto jednání.